Eh, dobré ráno, dámy a pánové, prosím, usaďte se. Begrüße die anwesenden Massen der eh, Vítám eh, masu přítomných kolegů toto ráno. Vítejte na našem ranním zasedání. Vítám také zástupce Rady a komise. A první